Děkuji vám, paní předsedkyně vlády. A dámy a pánové, po dohodě s předsedou komise Barosem a také vzhledem k tomu, že je tady řada kolegů, kteří čekají na výsledky voleb. Místo předsedu bych vám chtěl teď oznámit eh, výsledky hlasování. To má i jeden procedurální důvod, protože teprve po Eh, přednesení výsledků a přijetí eh, je eh, kompletní složení vedení parlamentu. Máme tedy 14 zvolených místopředsedů, přečtu je v tom pořadí, v jakém budou potom protokolárně uváděny podle počtu odevzdaných hlasů. A přečtu vám tyto výsledky v tom správném pořadí odevzdaných hlasů 672, neplatných hlasů 17, odevzdaných platných hlasů 655. A teď počet hlasů jednotlivých kandidátů Gianni Pitela 319, Miguel Angel Martinez Martinez 295 Ani Podimata 281 Alejo Vidal Quadras 269 Georgios Papastamkos 248, Roberta Angelili 246, Otmar Karas 244, Edward eh, Macmillan Scott 239, Isabel Durand 238, Alexandr Alvaro 235, Rainer Wieland 230, Oldřich Vlasák 223 a Jacek Potavič 206 a Laslo Surian 188. Jak jsem již řekl, všichni tyto kandidáti byli tedy zvoleni a jsou tedy Eh, eh, místo předsedové Evropského parlamentu. Ptám se, jestli někdo z těch právě jmenovaných kandidátů nepřijímá svou volbu. Tomu evidentně tak není, takže všem blahopřeji k jejich zvolení. Dámy a pánové, složení nového předsednictva bude sděleno orgánům eh, evropských institucí. Ehm, ty gratulace, prosím, si nechte na zasedání politických skupin odpoledne. A teď je na řadě předseda komise Barroso. Děkuji.